odpoledne. Byl bych rád, abyste se všichni usadili a utišili, abychom mohli začít schůzi. První bod na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Chtěl bych požádat všechny, aby se usadili a utišili. Pokud nemáte žádné připomínky k pořadu jednání, můžeme návrh pořadu jednání považovat za schválený. Druhý bod, to je sdělení předsedy. Jak všichni víte, dnešní schůze je vysílána na internetu a tlumočení je dostupné ve 20 jazycích mimo lotyštiny, maltštiny, So, available 10 A některých dalších, takže eh, tlumočení je dostupné ve 20 jazycích. Třetí bod. Společná schůze Agri Envy je to výměna názorů s paní Helenou, Helenou Semedo, která je eh, zástupkyní generálního ředitele ve FAO pro klima a přírodní zdroje. Tato schůzka se koná u příležitosti Eh, Světového dne potravin, který se koná každoročné eh, 16. října od roku 1945. Eh, Tradičně naše výbory slaví tuto příležitost výměnem a spolu s výborem DV a Envy. Mohu říci, že letos máme trochu spoždění, nicméně přesto máme příležitost zde přivítat dnes paní Mariu Helenu Semedo, která je zástupkyní e, generálního ředitele pro klima a přírodní zdroje ve FAO. A budeme hovořit o udržitelnosti e, potravinářských systémů v celém světě a také o vlivu na klimatické změny. Také vítám Tomase Tobeho, e, předsedu výboru DEVE a máme zde také zástupce výboru DEVE. Předseda se omlouvá eh, za jména, takže dnes můžeme přivítat paní Haza Junevivet či Omlouvám se za výslovnost. Členku výboru DV a pan Seftens eh, je druhý místo předseda eh, výboru Envy. Také bych chtěl přivítat eh, zástupce komise, především paní Karlu Montesíny z generálního ředitelství DEVKO a také jsou zde další zástupci z generálních ředitelství Agri, Mare, Envy a Klima. Pokud jde o postup pro tuto výměnu názorů, bude následující. Předám slovo panu Tomasovi Tobému, nebo teď už to řeknu správně, paní Haše, předám slovo na úvod za výbor DV, poté dostane paní Maria Helena Semedo z FAO a poté dostane slovo komise eh, a zástupce Karla Mortesín. Poté budeme mít 40 minut eh, čas na otázky a odpovědi. To rozdělíme do několika kol. Celkově to bude trvat 40 minut. A poté předám slovo opět paní Marii Heleně Semedo, aby řekla pár slov na závěr. A také paní Septest. Bez dalšího otálení bych nyní předal slovo, ale ještě předtím bych chtěl navštívit, bych, bych chtěl přivítat návštěvníky pana Heuslinga, je to delegace z regionu Mals. Pan Angelo Cioke zde má skupinu z Confragri Cocotura. Jsou zde zástupci eh, pro ochranu zemědělských podniků a pan eh, Lukming Flanagan. Zde má také návštěvu, takže vítáme veškeré návštěvy, veškeré delegace a nyní předávám slovo paní Haša. Thank you, co-chair. For me, I... Pane eh, spolupředsedo, já jsem původně dětskou lékařskou a toto téma je velice blízké mému srdci. Byla jsem požádána, abych zde a spolupředsedala teprve před několika dny, jsem eh, nový, eh, nová v parlamentu. V každém případě vám ale děkuji za pozornost tomuto tématu. Vzhledem k tomu, eh, že situace bezpečnostní potravin je eh, znepokojivá ve světě. Je velice dobré, že o tomto tématu hovoříme. Eh, jsem velice ráda, že eh, výbor pro rozvoj se může účastnit této schůzky. Je to lidské právo nemít hlad a netrpět pod výživou, ale toto právo bude plně naplněno teprve ve chvíli, kdy každý člověk bude mít přístup k odpovídající potravinám. V září 2015 vlády OSN učinili zásadní krok k tomu, aby definovali společný rámec pro budoucí kroky. Schválili 17 cílů trvale udržitelného rozvoje. Bylo to bylo to součástí agendy do roku 2020. To za, Hrnovalo také cíl 2, tedy uh, ukončit hlad, dosáhnout uh, bezpečnosti potravin a také podporovat udržitelné zemědělství. Tento cíl zahrnuje konkrétní cíle, um, mělo by, měl by být ukončen hlad ve světě a také by měl být zajištěn přístup uh, k k výživově plnohodnotným potravinám. Další cíle řešily strukturální otázky, zabezpečení potravin a také se snažili řešit aktuální výzvy. Úspěch si bude vyžadovat eh, multidimenzuální politiky, včetně rozvoje udržitelného zemědělství a zpracování potravin, stejně tak jako obchodu. Zároveň je třeba poskytnout finanční pomoc zranitelným skupinám a bojovat proti podvýživě. Eh, navzdory eh, velkému pokroku v minulých desetiletích, kdy se podařilo dostat lidi eh, z chudoby a chránit naši planetu, odhaduje se, že více než 80 milionů lidí v roce 2018 nemělo dostatek potravin, což je nárůst oproti předchozímu roku. Eh, to je už eh, třetí rok, kdy toto číslo roste. A to navzdory eh, cíly eh, ukončení hladu do roku 2030. A jsou to údaje ze světové zprávy o výživě. A tato zpráva poukazuje také na to, že stále hodně dětí trpí pod výživou. Cílem je snížit také počet eh, novorozenců, kteří mají příliš nízkou váhu. Cílem je tento počet, eh, počet snižovat, nicméně to se nedaří. Celíme výzvám, ale zároveň eh, nadváha a obezita se v nejrůznějších regionech rozšiřuje především mezi dětmi ve škole a dospělými. Na každém kontinentě je pravděpodobnější, že žena bude trpět eh, pod výživou eh, než muž. Eh, největší rozdíl je v Jižní Americe. Situace je nejznepokojivější v Africe, protože tam tento region má nejvyšší poměr hladovějících ve světě. A situace je komplikovaná ve všech regionech, především ve východní Africe. A tam vysoké procento lidí je podvýživeno. Jsou tam problémy s konflikty, hospodářským poklesem a to samozřejmě situaci zhoršuje. Od roku 2011 došlo k šíření hladu kvůli hospodářské stagnaci či hospodářskému poklesu. Dosáhnout zabezpečení potravin je mezinárodní priorita. To je důvod, proč mezi cíly udržitelného rozvoje je ukončit hlad a podporovat udržitelné zemědělství do roku 2030. To jsou zásadní výzvy pro svět a nejsou to výzvy, který by kdokoliv, které by kdokoliv z nás mohl vyřešit sám. Bude se to vyžadovat eh, nové snahy zlepšit eh, eh, domácí politiku, ale také posílit mezinárodní spolupráci, abychom zajistili, že se bude investovat do lepší výroby. A tím se dostávám k EU. To je největší exportér i ex- importér zemědělských výrobků a proto hraje eh, zásadní roli na světovém eh, zemědělském trhu. Evropská unie je také hlavním obchodním partnerem rozvojových zemí, pokud jde o zemědělské produkty. A proto je nutné, aby evropské politiky zohledňovaly eh, vývoj a aby neměly negativní dopad na rozvojové země. V tomto ohledu společná zemědělská politika SZP a její reforma by měla respektovat práva rozvojových zemích, eh, určovat si svoji zemědělskou politiku. Zároveň by neměla mít negativní dopad na eh, zemědělskou politiku těchto eh, zemí, především těch nejméně rozvinutých. Nyní se velice těším na projev paní Marie Heleny Semedo a předávám jí tímto slovo. A pokud jsem to správně pochopila, také mohu předávat slovo. Ano, mnohokrát děkuji. E, přesně tak. E, paní Maria Helena Semedo má slovo. To all, uh, honorable members Děkuji a přeji vám hezké odpoledne, vážení poslanci, přátelé, eh, kolegové, skupiny návštěvníků, dámy a pánové. Je to pro mě obrovskou ctí, že poprvé mohu vystoupit za účasti členů čtyř výborů, které se zaměřují na e, čtyři priority e, FAO. Je to zemědělství, ochrana životního prostředí, zabezpečení potravin, rozvoj a rybolov. A snažíme se podporovat udržitelné systémy a zemědělství. To je tedy základ naší činnosti. Jinak bychom nebyli schopni, jak již bylo řečeno, eh, zajistit zdravé potraviny pro všechny a přitom zachovali přírodní zdroje na naší planetě. Zbývá nám eh, pouze deset let, abychom dosáhli udržitelného rozvoje, tedy naplnění agendy 2030. A snažíme se naplňovat zejména cíle SDG 2, abychom zabránili chudobě a podvýživě. Je třeba eh, říci, že hlad a e, podvýživa stoupají. 26 celkového obyvatelstva nemá řádný přístup e, k dostatečné zdravé výživě a dostatku potravin a současně se šíří nadváha a obezita, jak jste e, již řekla, a dosahuje v určitých regionech velké velké míry, zejména mezi školní mládeží eh, hlad a obezita jsou dvě strany jedné mince, nedostatek přístupu a je třeba zachovat dostatek potravin, je třeba přijmout kolektivní akce, abychom globální potravinový systém reformovali. Nemůžeme čekat. V uplynulém desetiletí jsme se příliš zaměřili na větší produkci potravin. Pokud ale produkci a e, spotřebu nezlepšíme, abychom zajistili lepší, zdravější potraviny, nebudeme schopni uh, Eh, zajistit eh, výživu eh, lidí na planetě, podpora zdravých potravin představuje cestu k samitu v roce 2021 naší organizace a za, pod záštitou Antonia Guterreše. Jsme přesvědčeni o tom, že Evropská unie bude aktivně vystupovat v této rozpravě. Vážení poslanci, pokud chcete transformovat potravinové systémy, musíme dostat rodinné podniky z chudoby a potřebujeme podporovat eh, potravinovou bezpečnost, bojovat proti veškerým formám podvýživy, abychom dosáhli eh, trvale udržitelných cílů sledujeme diskuze v EU a jsem si vědoma toho, že udržitelnost je eh, nejdůležitějším bodem, kolem něhož se točí činnost vašich výborů. Podporujeme návrh a také budoucí eh, strategie biologické eh, rozmanitosti. Podporujeme udržitelné zemědělství, eh, posilujeme boje proti klimatickým změnám. Znamená to zaměřit se na bio biodiverzitu a my se snažíme udržitelné zemědělství a potravinové systémy eh, zakotvit eh, do centra našich aktivit, zejména eh, vzhledem k úmluvám a nadcházejícím konferencím COP25 a COP15. Centrem těchto témat je hledat co nejlepší řešení a kompromisy, které můžeme pokládat za e, spravedlivé a legitimní, a to ze všech stran. Udržitelná zemědělská produkce naráží na četné omezující faktory. Eh, zhoršují se eh, kvalita vody a eh, půdy, dochází k degradaci půdy. Víme, že sektor zemědělství je tím faktorem ztráty biologické rozmanitosti a tvorby skleníkových plynů. Roste obyvatelstvo lidstvo a e, naše systémy se dostávají pod stále větší tlak e, agro ekologické systémové služby, e, posílí biodiverzitu v zemědělství. Proto to jasně ukazuje, že biologická rozmanitost je velice důležitá pro zemědělství i produkci potravin a zachování i eh, země koule. Tyto systémy se stále více používají, abychom zachovali přírodní zdroje. Je naléhavá potřeba zlepšovat spolupráci mezi jednotlivými eh, sektory abychom řídili biodiverzitu v oblasti potravin a zemědělství. Ale jak jsem přesvědčena o tom, že zemědělství je klíčovým faktorem, abychom dali dohromady všechny aktéry, producenty, operátory hodnotového řetězce, politiky, ty, kteří se snaží o zmírnění degradace půdy, eh, systém řešení, které se opírají o přírodní řešení pomohou také změnit eh, dopady klimatických změn a zajistit výživu. Vážení poslanci, mám konkrétní příklady, které ukazují, jak se eh, mění systémy pro zachování eh, udržitelné zemědělství. Akro ekologie. To je jeden příklad. FAO podporuje optimalizovanou interakci mezi podniky, zvířaty, lidmi a životním prostředím a také zvažuje sociální aspekty, jak zajistit udržitelný a spravedlivý potravinový systém. V poslední době členské státy schválili nové ekologické a ekologické ekonomické eh, nástroje, jak zajistit eh, přechod eh, směrem k agroekologii. Děkujeme také financováním ze strany EU. Objevují se díky tomu nové projekty a děkujeme členům za začleňování těchto prvků do svých vnitrostátních politik. Dále chov skotu, to je klíčová oblast pro naši organizaci. Dostává se do centra pozornosti na eh, celé řadě mezinárodních eh, oblastí, včetně FAO. Asi 40 eh, tvoří chov kotu z globální hodnoty zemědělských výstupů a eh, zajišťuje živobytí a eh, zabezpečení potravin asi pro 1,3 miliard osob. Zajišťuje udrž podporu travních ekosystémových služeb, zmírňování chudoby. A je důležité eh, podporovat eh, iniciativy ke snížení uhlíku o jednu třetinu, abychom měli lepší eh, chov dobytka, lepší hospodaření s odpady a skrmlivy. Nemáme žádné řešení, které by bylo vhodné pro všechny, ale přesto navrhujeme stejný přístup například eh, v Evropě a určitých regionech, například respektování mezinárodních eh, doporučení. Evropské země by mohly eh, znovu přehodnotit svou spotřebu masa stravování bohaté na bílkoviny eh, mohou vést k tomu, že budeme méně závislí na eh, dovoz masa z jiných eh, částí světa. Také musíme přijmout aktivity proti deforestaci a degradaci lesů a snížit stopu zemědělských komodit, zejména skotu, plodin a dřeva, rozvíjet udržitelné dodavatelské řetězce a e, to je prezentováno dnes v Bruselu. Je to asi 14 potravin, které e, se znehodnotí od e, počátku do konce, tedy mimo trh a spotřeba. Musíme snižovat e, tyto ztráty. To je velice důležitá součást utržitelných cílů a také e, chceme e, dosahovat dalších cílů, zejména zabezpečení potravin, ekologická udržitelnost. Potřebujeme mít v celém agropotravinářském eh, eh, řetězci eh, tyto kroky. A za třetí musíme bojovat proti nelegálnímu a nehlášenému rybolovu. Role rybolovu se stále zvyšovala v uplynulých desetiletích. Globálně vzato e, ryby představují 3,3 e, potraviny e, potraviny pro 3,3 miliard obyvatel. Je to zdroj živočišných bílkovin, ale přesto dochází k nehláženému a nelegálnímu rybolovu a to stojí 21 miliard eur. Takové ztráty se odhadují. A to značně podkopává udržitelnost rybolovných zdrojů na naší planetě. Abychom proti tomu bojovali, v roce 2009 jsme e, e, uzavřeli důležité úmluvy mezinárodní závazné úmluvy, kdy se zaměřujeme eh, proti nehlášenému a nelegálnímu rybolovu. Vstoupili v platnost eh, v červnu 2016 a Evropská unie je jednou z eh, členských stran, které se účastní. V Římě se konalo jedno z prvních důležitých symbolů pozí o udržitelnosti a to jistě přinese e, novou vizi udržitelnosti v 21. století. Důležitým e, příkladem je etický e, kodex rozumného využívání hnojiv, který o nedávno podpořila má zajistit neutralitu degradace půdy a ochranu půdy. A je to celá řada postupů, které pomohou zúčastněným stranám, jak e, využívat e, hnojiv. Vážení poslanci, tyto čtyři příklady ukazují, jak FAO působí jako prostředník, abychom dosáhli e, dohod, které jsou přijatelné pro všechny. A to není snadné, když máme 149 členů. Úsilí o konsensus eh, je důležité a to má být nací silou i v eh, nadcházejících měsících, až bude tedy eh, COP29 a COP20. 15, kdy se bude tato konference konat v Kuninku v Číně. Je třeba aby eh, sektor zemědělství a životního prostředí spolupracovali a vedoucí silou přitom musí být Evropská unie. Vážení poslanci EU a její členské státy eh, jsou eh, dlouhodobými partnery. To partnerství se opírá o vzájemnou důforu. FAO vítá Green Deal, který navrhuje eh, předsedkyně komise Ursula von der Leyen, abychom eh, podpořili cíle multilateralismu a udržitelnosti. Je tu důležitá eh, role členů parlamentu při podpoře politiky v rámci využívání zdrojů směrem k udržitelnější e, e, planetě. E, první parlamentní summit proti hladu a podvýživě se v listopadu konal v Madridu. A Evropský parlament a výbory hrály důležitou roli. V této souvislosti bych chtěla vyzdvihnout důležitou roli evropských poslanců v boji proti hladu a podvýživě. Byly tam sestoupeny různé politické skupiny a parlamentní výbory. A mnohé z vás jste tady zase vidím. Tato aliance je mnohem důležitější než kdy dříve, abychom podpořili zdravou výživu zemědělství, a by se staly eh, důležitým tématem eh, vaší agendy. Děkuji vám ještě jednou za tuto příležitost, abych zde k vám dnes mohla promluvit. A bude mi ctí, že si s vámi budu moci vyměnit názory na eh, tato témata nebo na jiná témata, která jsou pro vás důležitá. Děkuji za pozornost. Thank you, Mrs. Smith, for the... A děkuji paní Semedo za ehm, vynikající dodržení času a také za vše, co jste řekla. Nyní na 10 minut předám slovo komisi paní Maketa Jager, což je eh, zástupkyně generálního ředitele DEVKO. Děkuji, já jsem Karla Montezi jsem ředitelkou eh, v generálním ředitelství DEVKO a jsem zodpovědná za plánování a prosperitu. A pane předsedo, vážená eh, spolupředsedkyně, eh, vážená Marie Eleno, vážení poslanci, vážení hosté, dámy a pánové. A mnohokrát děkujeme, že jste pozvali také Evropskou komisi, aby vystoupila v této diskusi. Já bych chtěla poděkovat nejdříve paní Semedo za zajímavou a inspirující řeč. Na začátku bych chtěla poukázat na naši velice hodnotnou spolupráci s FAO v celé řadě oblastí. Evropská komise s FAO velice úzce spolupracuje v celé řadě oblastí které spadají do jejího mandátu, um, od uh, inovací v oblasti zemědělství až po lesnictví, od půdy po lesnictví um, a od bezpečnosti potravin až po uh, další záležitosti. Samozřejmě um, celá řada generálních ředitelství je zapojena do spolupráce s FAO. Já je nebudu zmiňovat všechna. Nicméně společně poskytujeme asi 150 milionů eur ročně ehm, na spolupráci s FAO a na podporu našich společných priorit. Je důležitý náš strategický dialog. Chceme nalézt společné odpovědi na společné eh, výzvy. Máme čtyři hlavní oblasti práce. Za prvé investice do zemědělství a udržitelné hodnotové řetězce. Za druhé eh, odolnost a potravinové krize. Třetí oblast jsou klimatické změny a řízení přírodních zdrojů. Čtvrtá oblast je výživa a udržitelné potravinové systémy. Samozřejmě se těšíme také na další strategický dialog, ke kterému dojde v druhé polovině roku 2020. Naše hlavní práce s FAO se soustředí na zlepšování informovanosti a vědomostí. Také se snažíme šířit informace tak, aby byly dostupné jako veřejné e, zboží. Kromě toho Spolupracujeme s FAO na celé řadě rozvojových projektů a zároveň se snažíme podporovat dohody o, o obchodu s našimi mezinárodními partnery. Jak řekla paní Semedo, existují různé oblasti naší práce. Já bych se možná soustředila na jednu oblast, kde potřebujeme nutně se pohnout ku předu. A to je udržitelný potravinový systém. Chtěla bych zmínit, jak Evropská unie a FAO v současné době a v budoucnosti budou spolupracovat na tomto klíčovém tématu. Před pár týdny FAO zveřejnila studii, která se nazývá eh, Potravinové systémy jako riziko, nové trendy a výzvy. Tato studie je společnou eh, zprávou FAO, eh, francouzského výchumného centra CIRAT a Evropské komise. A tato studie je důležitá, protože se dívá na interakci mezi potravinovými systémy a klimatickými změnami. A také se dívá na dopady na životní prostředí současných potravinových systémů. A také se zabývá socioekonomickou dimenzí potravinových systémů. Zdá se, že potravinové systémy a už mají v současné době více cílů. Eh, nejenom poskytují potraviny, ale je třeba podívat se také na jejich úlohu, zlepšovat veřejné zdraví, chránit životní prostředí, vytvářet pracovní místa, stabilizovat eh, možnost uživit se pro lidi a také klimatické změny. A to vše samozřejmě bude začleněno do Evropského zeleného dílu, který paní Semedo zmenšila. Je to něco, co představila Ursula von der Leyen a, a také to představí do větších detailů během prvních 100 dnů v úřadě. Tento Green Deal bude e, zahrnovat novou strategii Farm to Fork, tedy, od, e, tedy z farmy až e, po vedličku. To znamená, že, se, že bude zahrnovat celou tu cestu daného produktu. Zároveň se budeme soustředit na agrobiodiverzitu v rámci udržitelných potravinových systémů. V roce 2020 nás také čeká konference v Číně, v Kunmingu, už jste to zmínila a zároveň chceme mít ambiciozní nový rámec pro um, ochranu biodiverzity. A samozřejmě Biodiverzita jde u se ruku v ruce e, se zemědělstvím a my bychom v této oblasti chtěli mít jasné cíle. FAO a Evropská unie mohou učinit silný pokrok v této oblasti. Před několika týdny jsme e, podepsali dohodu ve výši 9 milionů eur na podporu udržitelně e, udržitelných zemědělských praktik v Africe a v Karibiku a také v, v Tichomoří chceme, aby se i do těchto oblastí rozšířily zemědělské praktiky, které budou zachovávat biodiverzitu. A takže to byla jedna zásadní oblast, udržitelné potravinové systémy a já bych chtěla změnit ještě jednu oblast a ta se týká rybolovu. Před pár týdny jsme vyhlásili nový program ve výši 40 milionů eur na, podpor, na podporu trvale udržitelného rybolovu a na podporu hodnotových řetězců v akvakultuře. Spolupracujeme na tom s FAO, chceme se podívat na to, jak můžeme přispět k hospodářskému růstu, vytváření pracovních míst, a k bezpečnosti nebo k zabezpečení potravin a e, výživy v oblasti akvakultury. Ryby v současné době představují až asi 17 ehm, příjmu ehm, bílkovin eh, lidské populace. Lidé nikdy v podstatě nekonzumovali tolik ryb jako v současné době. Samozřejmě poskytovat ryby udržitelným způsobem eh, neustále rostoucí populaci, to je samozřejmě stále větší a větší výzva. posledním roce jsme eh, ve spolupráci s FAO se hodně snažili o to, abychom eh, zavedli odpovídající nástroje pro dosažení cíle SDG 14, abychom ukončili neregulované a nelegální chytání ryb. Zavedli jsme systémy eh, registrace eh, výlovků a zároveň vstoupily v platnost eh, dohody týkající se eh, ochrany ryb v této oblasti. A to všechno s podporou Evropské unie a FAO. Samozřejmě existuje celá řada dalších oblastí, kde spolupracujeme s FAO. Já bych chtěla zmínit především eh, řešení potravinové krize eh, v rámci eh, globální sítě proti potravinovým krizím. Snažíme se také stimulovat inovace v zemědělství prostřednictvím globálního fóra o, pro zemědělský výzkum. Zároveň spolupracujeme v oblasti udržitelného rozvoje lesů. Ve všech těchto oblastech bychom chtěli pokračovat ve spolupráci i v budoucnosti. Evropská komise a FAO se snaží o to, abychom zajistili udržitelnost využívání zdrojů a zároveň, abychom zároveň se snažíme podporovat aktivity, které představují příjem pro eh, místní eh, lidi. Eh, samozřejmě musíme mít na městě udržitelnost, ale musíme se také snažit vytvářet pracovní místa a zajistit příjmy pro místní lidi. V budoucnosti bychom chtěli postupovat rychleji a efektivněji. Na závěr bych chtěla říci, že je velice dobré, že v roce 2021 OSN zvolá summit pro potravinové systémy. Chceme, aby tento summit byl ambiciozní. Chceme spolupracovat se všemi relevantními partnery, samozřejmě včetně FAO, abychom zajistili, že naše globální potravinové systémy budou udržitelné a inkluzivnější. Děkuji za pozornost. Thank you, Mrs. Jager. Děkuji, paní Jager. Nyní máme 40 minut na otázky. Řečníci odpoví i na závěr. Prosím, otázky by trvaly maximálně jednu minutu a prosím, adresujte své otázky přímo na řečníky. První bude mít slovo pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Hm, děkuji také vám, bylo to velice zajímavé. Když se díváme na návrh reformy společné zemědělské politiky, o kterém nyní diskutujeme zde v parlamentu, tak téma zabezpečení potravinami se tam již vůbec neobjevuje. Eh, je to pouze v těch eh, úvodních citacích uvedeno a jinak již vůbec v textu samotném, takže nad tím bychom se měli zamyslet. Paní Semedo, já eh, jsem vám velice vděčný a velice se mi líbilo, že v chovu zvířat jste jasně odlišovala mezi utržitelným chovem a méně utržitelným chovem. To se dělá příliš málo, když se hovoří o produkci masa v souvislosti se změnou klimatu. Často zapomínáme, že existuje mnoho milionů hektarů travních porostů na naší planetě, také v Evropě, které mají mají pouze smysl v tom případě, když na nich jsou zvířata, a které pak, ze kterých jsou pak proteiny. Pokud bychom toto vše chtěli dělat jako rostlinné proteiny, tak bychom vlastně veškeré ty travní porosty museli zničit a udělat z toho pole z hlediska klimatu by to rozumné příliš nebylo, takže vy jste správně podotkla, že existují formy chovu zvířat, které jsou velice pochybné z hlediska změny klimatu a některé další, které jsou méně problematické. Na to je třeba vždy myslet. A dále, vy jste tady hovořila o mrhání potravinami. Právě tam, kde je velice málo potravin, zejména v Africe a celkově v těch eh, horkých regionech naší země, tam samozřejmě mají velké ztráty v rámci skladování či zmrazení, chlazení potravin. Nebylo by hodné mít nějakou globální strategii pro vytvoření lepšího skladování potravin a lepšího chladícího řetězce pro potraviny, tak aby skutečně tam, kde se potraviny ve velkém měřítku skladují, nedocházelo k tomu, že se budou v tak velkém měřítku ztrácet, jak je tomu doposud. Ano, děkuji, pane Dorfmane. Já bych chtěl jenom eh, připomenout, abychom dodržovali čas, aby se dostal ke slovu každý. Nyní má slovo pan de Castro. No, io solo per ringraziare di questo interessante... Pouze bych chtěl eh, poděkovat eh, paní Semedo za velice zajímavý příspěvek a také jsem chtěl poblahopřát paní Semedo k tomu, že poukázala na alianci s Evropským parlamentem, na alianci proti hladu a její první zasedání se bude konat již brzy. Máme tady mnoho poslanců z různých politických skupin, kteří se toho účastní a jsem rád, že to je. A také se těším na to, že na příštím plenárním zasedání Budeme mít jako hosta nového generálního ředitele organizace FAO. Tam nám bude moci přímo vysvětlit, jaké jsou konkrétní plány organizace FAO pro budoucnost. Pan Dorfman již poukazoval na to, že nyní projednáváme reformu SZP. A jsme tedy velice zvědaví na to, jak bude vypadat ten nový Evropský zelený pakt, který hodlá vypracovat nová předsedkyně komise má to být jedno z prvních témat, kterého se chopí nová komise. Doufáme, že zemědělství v tomto paktu bude mít důležitý díl, že to bude důležitý element neboť pakt proti změně klimatu prostě není možné zrealizovat, aniž by na tom nemělo podíl zemědělství, neboť zemědělství, a zemědělství a zemědělci jsou součástí řešení a nejenom část problému. Proto si myslím, že pokud budeme mít zájemné eh, to dobře nastaveno, tak to úspěšné bude. Děkuji. Děkuji, pane De Castro, nyní pan Heusling. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní Semedo za veškeré informace, které jste nám poskytla, nebylo jich málo. Je velice zajímavé, že jste změnili tón, že se zaměřujete zejména na pojem agroekologie, že neříkáte, že je třeba produkovat více, a říkáte, že je třeba produkovat zdraví. Doposud se stále říkalo, ne, potřebujeme masovou produkci, masovou produkci a je také vhodné, že jste tady hovořila o problému špatné výživy, a my asi v Evropě nejsme tím nejlepším příkladem pro zdravou eh, potravinovou a výživovou politiku. I my vyhazujeme potraviny 30 veškerých potravin. To je třeba mít vždy na očích a jasně pojmenovat. Vy jste tady hovořila o důležitosti zvířat eh, také pro život eh, zemědělců. A pan Dorfman podotkl něco velice důležitého, totiž to, že chov zvířat nemůžeme vždy označovat jako perse za špatným pro životní prostředí. Pokud se zvířata živí tím, že žerou trávu, v pořádku, ale v Evropě máme problém s tím, že 30% veškerého obilí jde, jako, se skrmí zvířatům, to není v pořádku a samozřejmě i rostlinné bílkoviny máme jich málo, je třeba něco změnit, ale bohužel zatím Evropská unie tento přístup nezvolila, máme tam sice krásné nadpisy, ale neděláme to, co bychom měli. Vy jste hovořila o tématu biodiverzita, Zemědělství samozřejmě vedle průmyslu je odpovědné za to, že se biodiverzita ztrácí, proto se musíme odklonit od eh, zemědělství, které se eh, zaměřuje velmi na pesticidy a mít nějaký nový udržitelný systém. A bohužel i v tomto ohledu SZB není příliš účinná. Pak jste, eh, vy jste o tom nehovořila. Já si myslím, že pojem potravinová suverenita není důležitá pouze z globálního hlediska, ale prostě pro každou jednotlivou zemi je to důležitý pojem, který se musí čím dál tím více prosazovat ve všech politikách, protože v obačném případě prostě nedospějeme situaci, kde se budou moci země globálního jihu sami živit. Děkuji. Děkuji, pane Hojslinku, a teď dávám slovo paní Aguilare. Děkuji, paní Semedo. Jsem ráda, že se zde scházíme, abychom oslavili velice důležitý den pro FAO. Víme, že e, zde v Evropě nemáme stejné klima jako v zemích e, pro, e, v rozvojových zemích. <clears throat> V u nás je velice těžké eh, například eh, vyprodukovat eh, rýži. V azijských zemích je rýže naprosto zásadní. Mě by zajímalo, jakým způsobem chcete využívat nových technologií pro to, abychom řešili otázku klimatických změn a udržitelnosti. Děkuji paní Aguilar a nyní předám slovo panu, paní Pěrik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben... Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, je velice dobré, že dnes máme eh, tento bod na pořadu jednání eh, s ohledem na diskusi s panem komisařem Hogenem, který odpovídal za zemědělství. Nyní, když zavštěje parlament, tak eh, chodí do výboru Intel. Já tady mám otázku, která se týká dohodou z Afriky. Hovoří se o tom dlouho, je dobré, že v tom se snažíme pokročit. Ale ptám se ještě na jednu další věc. Jak zajistit to, že obchod bude dobrý, že bude vést k profitu? Podívejme se do Afriky jak to tam vypadá? Většinu zemědělské půdy tam vlastní Číňané. Jak se nám tedy podaří plnit naše cíle v Africe v takovémto kontextu? Jaké nástroje vůbec máme k dispozici, abychom to zajistili? A ještě další eh, krátká otázka. Já jsem také členka ve výboru pro rybolov. Pocházím z Nizozemska. Severní moře je v zásadě pokryto offshoreovými eh, parky pro výrobu větrné energie, již tam v podstatě není možné provozovat rybolov. My bychom si přáli, aby eh, odvětví rybolovu přežilo, ale článek 2 dohody o ochraně klimatu jasně říká, že právě i rybolov přispívá k potravinové bezpečnosti. Co si o tom myslíte? Děkuji, paní Pírek. A nyní pan Christiansen. Děkuji. Christensen. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, paní Semedo, že jste eh, přijela pozvání přijít sem na náš výbor. Je nás mnoho miliard na planetě, což je velká výzva. Je třeba, abychom měli dostatek potravin pro všechny lidi. Tady vidím tři oblasti, kde musíme to celé zvládat. Nové technologie, mrhání potravinami, tady by bylo vhodnější mít i ošetřenou tu oblast eh, chorob a rezistence, to se týká genetiky a pak biodiverzita. Máme tady eh, skutečně velkou produkci a je třeba zvládat biodiverzitu a samozřejmě tady je zemědělství součástí řešení tohoto problému. Děkuji. Děkuji pan Hojsen. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já myslím, že je výtečné, že dnes vedeme tuto rozpravu, neboť toto je asi vůbec jedna největších výzev eh, budoucnosti celkově. Jak budeme živit obyvatele naší planety? Je strašné, když přihlížíme, že hlad a podvýživa se nestrácí, naopak eh, narůstají. My v Evropě neseme odpovědnost produkujeme potraviny, vyvážíme zemědělské produkty, ale jsme také obchodními partnery a v této vlastnosti máme povinnost. Již jsme přijali jste důležité kroky, například bezcelní dovozy z rozvojových zemích, eh, Odbourali jsme eh, odměny za export, ty už jsou téměř na nule. To jsou důležité kroky, ale mám ještě otázku. Co můžeme my, jakožto evropský kontinent, učinit ještě proto, eh, abychom nějak eh, přispěli k řešení situace v rozvojových zemích v Africe? Já si myslím, že EU by měla investovat do lokální výroby v rozvojových zemích, ale také do kapacit udržitelnosti. Tím mám na mysli do možností, že by se na místě místě nejenom vyráběli potravinářské produkty, ale také zpracovávali, aby nebyli závislí na ostatních. A další otázka také na paní Semedo. Myslíte si, že jsme schopni to zvládnout? Že jsme schopni mít jakožto Evropa pionýry v této oblasti? Děkuji. To mistr eh, Já Vasek. Děkuji, dávám slovo panu Já Vasekovi. Také velice poděkoval paní Semedo za velice Eh, dobrý přehled těch problémů, které před námi jsou. Já myslím, že to můžeme schrnout jednoduše. My potřebujeme uživit lidstvo a zároveň zachránit planetu. A já vás mohu, paní Semedou, ujistit, že my v Evropě, ať už skrze zemědělskou politiku nebo rybářskou politiku a další politiky, my budeme vždycky v popředí těchto snah. Ale zároveň je to otázka toho, jak budeme vymáhat tyto přístupy od ostatních. A já bych se vás chtěl zeptat, zdali byste nás uměli lépe a více podpořit v mezinárodních jednáních a jaké mechanismy bychom měli vytvořit dnes, abychom přispívali všichni stejně a těchto cílů dosáhli v co nejkratším čase. Já si myslím, že to je podstatné, protože Evropa vždycky ku předu tlačí a ostatní, a ostatní e, za námi někdy trošku pokulhávají. My bychom ocenili vaši podporu i třeba v jednáních ohledně mezinárodního obchodu. Thank you. I'll now give the floor to Mr. Děkuji a nyní dávám slovo panu Bito. Děkuji, pane místo předsedo. Nestalo stručně. Jsme rádi, že FO konečně zaintegrovala biodiverzitu a agroekologii, jak divokou, tak tedy v rámci zemědělství. Je to, to takto říkám, protože biodiverzita v rámci zemědělství je samozřejmě velice důležitá. Opírá se o eh, starobylé rasy, domácí rasy, to je samozřejmě velice významné. Pak i paní Aguilar to také tady nadnášela. Já jsem tedy ráda, že FAO tyto řešení zaintegrovala, že říká, že toto je řešení toho, jak nám být, nabíti potravinové svrchovanosti. Eh, jinak musím říct, že vy jste hovořila o klimatu, o chytrém přístupu ke klimatu a o inteligentní zemědělství, které zohledňuje klima. To je, myslím, dobré. A také tady hovoříme tady o tom, že třeba podpořit udržitelnost, to je také výborné eh, mm, vy jste tady hovořila o té agroekologii, že toto je možné řešení, také zaměření se na biodiverzitu. Já se vás ptám, co pod tím vlastně chápete, jak vypadá slučitelnost takovýchto nových akcí s tím, že je nutné mít tedy ty agroekologické způsoby obhospodařování, protože ty jsou podle mě zásadní. Jak chcete do tohoto procesu zaintegrovat nové technologie, jak se to přesně vyplat, vy, představujete, jak by pak vypadala ta každodenní praxe na zemědělské farmě, jak by pak vypadala svrchovanost zemědělců, protože pokud budou nuceni používat nějaké špičkové technologie, tak to asi jejich eh, autonomii nepodpoří, protože to bude příliš technický přístup k zemědělství. Takže já bych rád si vyžádal vyjasnění této otázky, co si o tom tedy přesně FAO myslí. Děkuji. Není paní Gutland.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 v zemědělství se používá hodně chemických produktů a to samozřejmě představuje velké nebezpečí pro biodiverzitu, protože se eh, ničí druhy, například druhy hmyzu, mizí. A to samozřejmě má obrovský dopad na celé ekosystémy, stejně tak jako na lidské zdraví. A z tohoto důvodu eh, musíme změnit eh, svoji eh, produkci v oblasti zemědělství, a tak abychom chránili hmyz, který přenáší pil a tímto způsobem chránili celé ekosystémy. Samozřejmě lidé mají právo na potraviny, mají právo na zdravé potraviny a z tohoto důvodu je eh, nutné zajistit, aby produkty, které se používají, neměly negativní vliv na biodiverzitu. Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme se vyhnout a této vysoké koncentraci chemických produktů v zemědělství. A toto je samozřejmě obrovský problém. Je to obrovský problém především eh, také, pokud se podíváme na eh, maso. Co můžeme udělat pro to, abychom chránili zdraví lidí a zároveň klima a zajistili dostatek potravin. Eh, samozřejmě konzumace masa je příliš vysoká. Já bych vás chtěl požádat, abyste dodržovali ten čas jedné minuty, tak aby řečníci mohli odpovědět na všechny otázky. Nyní má slovo paní Mortler. Vielen Dank. Um... Děkuji mnohokrát. I když v nadpisu již eh, nestojí přímo více masový přístup, dámy a pánové, navzory tomu to znamená, že výzva budoucnosti je tato, jak můžeme na menší ploše vytvořit více potravin a zároveň chránit zdroje. A dále, paní Semedo, role žen Tady si myslím, že jste to příliš málo rozvinula. Máte nějaké dobré pozitivní příklady eh, projektů pro rozvojovou pomoc Evropské unie v tomto ohledu a dále, abychom zmírnili ten nejhorší hlad, je třeba, aby byly potraviny obohacovány. Ty se potom distribuují ve formě prášku, ale to je pouze jedno řešení. Nebylo by v budoucnu důležitější, se zavěřit či investovat ještě více do témat, jako je vzdělávání a abychom tu alianci proti hladu doplnili tím, že budeme mít alianci pro potravinové nutriční zdroje, že by se chránili a také pro lifestyleovou ekonomii, tak abychom zvládali problémy potravin a také obezity přímo tedy u zdroje. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní Katajnen. Kiitoksia puheenjohtaja. On Selva tuleva... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je jasné, a samozřejmě pro budoucnost velmi důležité, aby se lidé více živili rostlinnou potravou. Ale zároveň je jasné, že nikdy ne, maso nezmizí z našich talířů. A nesmíme zapomínat na skutečnost, že veškerá produkce hovězího není stejným způsobem škodlivá vůči klimatu. Existují oblasti, kde mají dost ploch, kde se může skot pást a také mohou potom jako hnojiva používat například mrvu. V takovýchto oblastech má kvalita dobrou vodu, s zvířaty se zachází dobře a používá se velice málo antibiotik. Takováto produkce hovězího je, myslím, eticky naprosto v pořádku a také udržitelné. Jak bychom mohli zprostředkovávat informace v tom smyslu, že na klimatické výzvy existují dobré odpovědi, že bychom měli eh, skutečně konzumovat více potravin, které jsou šetrné vůči klimatu, ale zároveň, že by měl trh produkovat více masa, které budou produkováno etickým způsobem. A nyní paní Desero. Pan Desero, promiň. Děkuji, pane místo předsedo. Já bych tady hned navázala na to, co říkala paní Katajden a samozřejmě také se domnívám, že musíme se zaměřit na takový širší přístup k chovu schotu, že to prostě nemůže být jenom tom, že budeme skromovat siláž nebo geneticky změněnou soju. Já si myslím, že existují způsoby chovu skotu, které jsou vhodné, šetří životní prostředí, a jsou lepší i s ohledem CO, na CO2. Takže je třeba tady zvolit takový pragmatičtější přístup a v širším kontextu se dozmívám, že co se týče potravin a výživy, nesmíme zanedbávat ani určitý počet aspektů, například to, že průměrná délka života v mnohých částech světech narůstá a to je také díky kvalitním potravinám. Nesmíme být příliš ovinští, ale já si myslím, že evropské zemědělství právě je součástí toho zemědělství, které se velice vyvíjelo, které si myslím je čím dál tím lepší a snaží se také vyrovnávat s klimatickými změnami. Takže já si domnívám, že je možné mít dobrý přístup jakožto zemědělství a neměli bychom tady zanedbávat a nějakým způsobem umenšovat práci, kterou zemědělství odvádí a odváděli. Děkuji. A nyní paní Smil na 10 minut, aby mohla zareagovat a pak eh, dám ještě slovo, pokud to bude nutné, pro závěrečné poslámky komisi. Prosím. Děkuji za všechny otázky. Byly to rozmanité otázky a pokusím se eh, na ně odpovědět ne jednu po druhé, některé jsou společné, pokusím se tedy globálně odpovědět na vaše dotazy. Myslím si, co naprosto jasně zaznělo během té diskuze, je to, že stojí před námi dvě výzvy v roce 2050 budeme mít 10 miliard lidí, které bude třeba uživit. A jak můžeme vyprodukovat dostatek potravin, které budou dostatečně výživné, ale budou produkovány udržitelným způsobem. Ale to znamená, ochrádíme životní prostředí. Hovoříme o tom, že tak, jak jsme tedy produkovali potraviny, že to nebylo udržitelné. Nemáme dostatek vody, ničili jsme půdu. A když se podíváme na eh, biologickou rozmanitost, pak 50 kalorií, které spotřebováváme, odkud pocházejí? Pocházejí eh, z rýže, eh, dále obilí, tedy kukuřice a pšenice a máme eh, přes eh, tři tisíce jedlých druhů. Proč bychom se nemohli přesunout eh, ke spotřebě jiných druhů, které jsou výživné, možná jsou ekologičtější, pokud to takto mohu říci, a že bychom tedy změnili ty své způsoby, ale musíme produkovat více potravin. A proto bych chtěla říci, že je nesmírně důležitá inovace. Cest tou eh, technologií, ale může to zahrnovat i více. Jsou to tedy nové způsoby produkce, které zahrnutí ekologičtější systémy, kdy budeme diverzifikovat produkci, eh, budeme mít staré technologie, staré poznatky, můžeme mít tedy ty tradiční poznatky a potom ještě nové technologie a nové informace. A to je to, co potřebujeme. Potřebujeme to sloučit. A potom ke způsobu spotřeby. Naše spotřeba není udržitelná. Jak říkáte, dva miliony osob trpí obezitou. Proč? Proč? protože se nestravujeme žádným způsobem. Možná eh, konzumujeme příliš mnoho fast foodu a eh, já nemohu tolik hovořit o mase, ale když hovořím o masu, tak eh, nekonzumovat to není řešení. Je třeba zajistit udržitelnou, vyváženou stravu, spotřebu. Příklad eh, v USA je eh, spotřeba masa 100 kg za rok. V Gambii to jsou 3 kg masa za rok. Já bych nemohla navštívit Gambii a tvrdit, že tam nemají jíst maso můžeme říci, že se budeme eh, posunovat spíše ke konzumaci rostlinné stravy, ale musí to být vyvážené, udržitelné. Jaká je tedy ta kvantita a eh, v řádném kontextu, protože to stravování není všude stejné. Hovoříme o středomorské stravě, potravě, ale existuje tedy i jiná v tom kontextu, kde se produkuje, odkud ty lidé pocházejí a je e, stejně výživná jako tedy jiný způsob stravy. Měli bychom tedy přemýšlet o tom, aby to bylo udržitelnější, abychom zachovali životní prostředí, nespotřebovali nevyčerpávali tolik vody, ne eh, působili degradaci půdy, abychom zachovali biologickou rozmanitost, tedy takto bychom měli přemýšlet. Biologická rozmanitost, agroekologičnost, prostě to všechno musí jít eh, ruku v ruce. A když hovoříme o chovu hospodářských zvířat, myslím, že potřebujeme větší účinnost účinnost eh, v chovu skotu, využívání travních porostů, jak dosáhnout oběhového hospodářství v té živočišné eh, produkci. V některých zemích, v Argentíně, v Uruguay, Paragvaji. To jsou země, které přicházejí s novými řešeními. Jistě můžete říct, že je tam dostatek travních porostů, ale ty zdroje se vyčerpávají. A pokud to ještě nenastalo, tak to bude v budoucnosti oblasti a my musíme eh, být aktivní již nyní využít údajů, které máme, abychom eh, zabránili vzniku tohoto problému v budoucnosti. Další otázka se týkala ztrát potravy na plítvání s nimi. Myslím, že to jsou oddělené věci. Když hovoříme o potravinových ztrátách, tak zde zaznělo, eh, že to je po té výrobě. Je to otázka, jak balíme potraviny, jak je skladujeme, jakou infrastrukturu využíváme, chladicí systémy a tak dále. A to může být různé v Africe, v Ázii. Tam jsou spíše problémy. V Evropě máme účinnější systémy. A je to tedy e, problém zejména pro rozvojové země, ale plítvání s potravinami, to je plítvání e, v prodeji při spotřebě a to je problém, protože když plítá plítváme potravinami, tak současně e, plítváme i vodou, půdou, kde se ty potraviny produkují a tak přispíváme k nárůstu emisí skleníkových plynů. Jak tedy můžeme přijmout nový přístup k tomu, co spotřebováváme, jak to spotřebováváme, abychom měli udržitelnou a zdravější stravu. A Karla o tom hovořila. Summit, který se bude zabývat potravinovým systémem, bude hovořit o celém e, systému, o celém řetězci, o tedy farmy k vidličce a to musíme vidět v celku, přemýšlet o synergiích, interakcích všech částí systému. Také jste hovořili o využívání půdy a e, jak se na to díváme. Ve FAO máme dva důležité prvky. Za prvé jsou to pokyny, které se týkají udržitelného využívání půdy a zemědělských investic. A to nám ukazuje prvky, jak je opravdu možné využívat půdu tak, aby se tedy příliš nevyužívala, mohli to takto říci. A abychom tedy eh, eh, využívali i té půdy ladem. Na to se takto díváme a dále hovoříme o biotechnologiích. Jak jsem již řekla, chceme lépe produktov, produkovat, chceme eh, zajistit menší vznik chorob, jak rostlin, tak i zvířat. To je také problém, protože se objevují nové choroby. Eh, týká se to změn eh, klimatu, ale i eh, lidského života, protože je tu větší rezistence proti chorobám a my musíme tedy nalézat řešení. Já říkám, že agroekologie je jedním řešením, dále technologie mohou přinášet řešení. Některé země využívají biotechnologie technologie a co my říkáme ve FAO je, že to závisí na těch semích, pro co se rozhodnou. My jsme tedy pro podporu malých podniků, ale tyto technologie pro ně ještě nejsou dostupné. Potřebujeme mít více informací o životním prostředí, jaké mají dopady na životní prostředí, jaké mají dopady na eh, lidské životy, aby jich bylo možné využívat chceme se na to dívat celkově. Jak už jsem řekla, FAO je takovým prostředníkem. Chceme dát všechny ty prvky dohromady eh, nebo prezentace CRISPRu, která se konala minulý týden. Je to nový způsob produkce a neznamená to, že jsme pro nebo proti. Dáváme členům prostor, aby o tom diskutovali a aby eh, přijali řešení, jak mohou potraviny produkovat, aby to bylo udržitelné a aby to mělo eh, menší dopady eh, na eh, vznik nemocí rostlin i zvířat. A tedy hlavně tedy ta udržitelnost. Mohu přejít k závěru. Omlouvám se, že se mi nepodařilo odpovědět na všechny otázky. Měla jsem k dispozici pouze 10 minut. Chcete závěrem hovořit eh, k těm otázkám nebo v celku dobře? Chtěla bych Evropské komisi a Evropské unii poděkovat eh, za dlouholetou spolupráci s FAO. Evropská komise je eh, nyní největším dárcem eh, eh, FAO. Já komisi i jejím členům děkuji. Máme velmi rozmanitou spolupráci, jak jsem o tom hovořila. Snažíme se reagovat na nouzové situace v jednotlivých zemích. Chceme usilovat o udržitelný přístup a jak jež zasnělo před několika týdny, jsme podepsali projekt na podporu podporu udržitelného rybolovu eh, v EU e v Africe, v eh, Pacifiku a hledáme společná řešení na společné problémy světa a domníváme se, že je to opravdu eh, velice eh, upřímná spolupráce, když se vzájemně respektujeme a snažíme se reagovat na problémy, kterým čelíme tady v Evropě a Evropa je také opravdu velkým dárcem eh, ve prospěch jiných zemí, zejména Afriky, kde společně pracujeme v společné pracovní skupině. Chceme čelit hladu a chudobě. O to jde v naší spolupráci, ale dále eh, pracujeme i v dalších oblastech zemědělství, lesnictví, eh, rybolov, choroby rostlin, eh, zvířat. Ta spolupráce je tak rozsáhlá, že se nemohu ovšem zmiňovat. Děkuji vám všem, protože vy schvalujete rozpočet Děkuji Evropské komisi eh, za eh, podporu a za důvěru a doufám, že budeme spolupracovat ještě mnohem lépe než doposud. Jsme zde, abychom spolupracovali na to eh, zeleném paktu a jak už jsem řekla, změnili jsme moto FAO, je to produktivita, ale jak ji zvýšit udržitelnějším způsobem. A o to jde i v rámci Green Dealu. Setkali jsme se minulý týden, hovořili jsme o strategii pro biodiverzitu a máme tedy několik prvků, jak můžeme eh, využívat osvědčených postupů a sdílet je s dalšími regiony světa. Je to tedy vzájemné obohacování mezi zeměmi i regiony. Doufám, že i tato diskuze byla užitečná. Budete-li mít nějaké dotazy, zúčastním se toho jednání v Římě a jinak jsem tu eh, s kolegy, abychom pokračovali v té plodné diskuzi. Děkuji. I'll now give the floor, uh... Nyní předám slovo na pět posledních eh, minut místo předsedovi výboru Envy, panu Septencovi. Mnohokrát děkuji. Paní Semedo, mnohokrát děkuji za vaše připomínky a inspirující um, slova. Proč byste byla v Římě, když v takovýto krásný den můžete být v Bruselu? A v každém případě vás rádi kdykoliv přivítáme a jsme velice rádi, že jste mezi nás přijela. Je velice Eh, neobvyklé, že se sejdou tři výbory a diskutují společně o eh, něčem, co se dotýká všech těchto výborů. Já jsem velice rád, že je zde tolik účastníků Samozřejmě eh, to téma je nesmírně zajímavé a pokud chceme řešit výzvy, kterým čelíme, je zásadní, abychom byli schopni spolupracovat napříč různými výbory, které jsou zodpovědné za různé politiky, protože jinak se dostaneme do situace, kdy půjdeme proti sobě v té politice, kterou vytváříme. Je jasné, že hodně aspektů produkce potravin, na které jsme zvyklí, a které možná vnímáme jako tradiční způsob produkce potravin, už existují velice dlouho. Ale samozřejmě a, a tyto přístupy zhoršují biodiverzitu. Je naprosto zásadní, abychom měli rozmanitou produkci jak pro zdraví lidí, tak pro ochranu životního prostředí. Vy jste hovořila o schůzce COP k úmluvě o biologické diverzitě. A to je schůzka, která proběhne v Číně. Říkala jste, že to bude pařížský moment pro biodiverzitu. To se mi velice líbilo, protože to je přesně to, co potřebujeme. Přednedávnem jsme měli slyšení s komisí a tam zaznělo, a rozebíralo se, že potřebujeme mít jasně definovatelné a měřitelné cíle, pokud jde o biodiverzitu, stejně tak, jako to máme u klimatických změn. Tak, abychom mohli mít eh, rámec, eh, kterému každý bude důvěřovat a který lidé budou chápet, chápat. Samozřejmě, pokud jde o CO2 a snahu o to, aby ekonomiky ve světě byly eh, neutrální z hlediska eh, produkce CO2. Je to něco jiného než ochrana biodiverzity, ale samozřejmě jsem velice rád, že FAO se snaží o konkrétní cíle v biodiverzitě také. A jsem rád, že jste říkala, že eh, toto bude skutečný zvrat, pokud jde o biodiverzitu a také to změní rámec pro biodiverzitu po roce 2020. V současné době jsme eh, svědky toho, že vymírá stále více druhů a tomu je třeba zabránit. Samozřejmě biodiverzita a zdravé ekosystémy, to zahrnuje také oceány, to jste zmínila. To je naprosto klíčová záležitost pro dosažení cílů pařížské dohody. Je třeba, abychom měli definovatelné cíle tedy nejenom u biodiverzity. Pokud jde o odolnosti EU, proti klimatickým změnám. A potom ta schůzka druhého COP v Madridu bude samozřejmě také nesmírně důležitá a je třeba, aby zde vznikly také určité synergie mezi těmi dvěma skupinami COP. O to bychom se měli snažit. Eh, zemědělské aktivity, zdravá půda a zachování biodiverzity spolu úzce souvisí. A v tomto kontextu musíme zdůraznit, jak řekli kolegové, to, že je třeba reformovat SZP, tak abychom zajistili, že ne, neudržitelné praktiky v budoucnosti nebudou dostávat podporu od EU. Zemědělství je jenom jedním odvětvím ekonomiky, ale je potřeba, aby zde byla skutečná změna a je třeba, aby zde byla také podpora ze strany těch, eh, kteří eh, se to týká. Samozřejmě změna bude určitě bolestivá v některých oblastech, ale proto zde jsme Nejsme zde jenom proto, abychom lidem říkali, že e, změna je nutná, ale také, abychom je tou změnou provedli a pomohli jim. Ještě bych chtěl zmínit jenom otázku plítvání potravinami. E, to je e, něčím, něco, čím se zabývala zpráva v FAO z nedávné doby. Miliony lidí ve světě, nebo více než miliarda lidí ve světě, má a komplikovaný přístup eh, k potravinám. To je samozřejmě aspekt, eh, u kterého očekávám, že parlament bude jednat a bude se snažit to řešit. Takže děkuji všem, že jsem dnes přišli. Myslím, že eh, jsme zde odvedli práci, která nám pomůže při přípravě na COP25 a COP15. A já se velice těším na spolupráci s FAO na této věci. Myslím, že se nám určitě podaří uh, dosáhnout dobrých výsledků. Děkujeme paní Semedo, že mezi nás dnes přišla. So thank you, Mr. Seb. Děkuji, pane Denci. Děkuji, pane Denci, za vaše závěry. Tímto můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání. Ve čtyři hodiny začneme s dalším bodem, bude to slyšení týkající se udržitelnosti evropského zemědělství a dopadu dohody o volném obchodu s Mercosurem. A mnohokrát děkuji všem účastníkům za tuto schůzi.